Dear colleagues, if you agree, I would propose you to start our uh, committee meeting of today. We have a Kolegové, dobrý den, doporučuji, abychom začali. Máme zajímavý den, zajímavý program a řadu kolegů, kteří by rádi promluvili také na to téma, které máme dneska na programu. Takže bod číslo jedna, schválení programu chtěla bych eh, řekl, že chtěl bych říci, že tady máme také bod číslo 6, který je eh, zprávou z výsledku eh, trialogu. A tento bod bude přesunut na 2. listopad. Nebude dnes projednávan. Dále, pokud se týče Eh, programu, tak zdá se, že ho můžeme schválit tak, jak je. Eh, sdělení předsedy dnešní zasedání je webstreamováno a máme následující jazyky. Francouzština, němčina, italština, nizozemština, angličtina, španělština, portugalština, finština, švédština, čeština, polština, bulharština a rumunština. A nyní eh, prosím, abyste tedy hovořili těmi jazyky, pro které je eh, tlumočení k dispozici. Máme tady tedy velmi široký eh, rozsah tlumočení. A chtěl bych tedy předem poděkovat tlumočníkům za tu práci, kterou tady budou odvádět. Dále eh, eh, tady máme novinky oproti obvyklým sdělením. A sice novinkou je, že naše eh, zasedání je úplně stoprocentně v remote režimu. A to znamená, že tady nemáme osobně v místnosti žádné poslance. Tak a Naším nejdůležitějším bodem pro dnešek je eh, dialog s eh, místopředsedem komise eh, panem Ševčovičem, který je místopředsedou pro interinstitucionální vztahy. A de facto dnes nám bude prezentovat strategickou zprávu na rok 2020. A my, eh, nebo já bych tomu řekl, že eh, tady jde o to, aby se dnes eh, interpretoval, interpretovali výzvy v digitální energetické produce oblasti, a sice socioekonomické, politické, ekologické a digitální všechny tyto dimenze, každá jednotlivá z nich představuje eh, šance, příležitosti, ale samozřejmě eh, jsou to také eh, nároky na nás. Doufám, že tedy to bude velice zajímavé a konstruktivní. Máme na tuto výměnu názoru hodinu a 15 minut a Eh, budeme to mít zorganizováno ve dvou kolech otázek. Jako první eh, se budou moci ptát koordinátoři, případně ti, kteří je nahrazují za jednotlivé politické skupiny a poté další poslanci. A já bych tedy prosil předem, abyste dodržovali řečnický čas, aby se skutečně dostali na všechny, poněvadž musíme také nechat panu komisaři Ševkovi, Ševčovičovi Eh, příležitost pro odpověď. A eh, také mm, musím říct, že eh, my tady dnes tedy nemáme nikoho v sále, takže pokud budete mít zájem ještě o další otázky v rámci Eye, pak je třeba to písemně pomocí tedy naší online platformy. A nyní bych eh, poprosil pana místopředsedu komise Ševčoviče o jeho úvodní vystoupení. dát tomuto slovu novou eh, evropskou příklad. Můžeme tak transformovat naši ekonomiku, aby byla udržitelná. Eh, to by nám tedy mělo eh, pomoci využít této krize k tomu, abychom z ní vzešli silnější. Samozřejmě by to znamenalo eh, promyšlená operativní rozhodnutí, tak jako i dlouhodobější perspektivu. Proto vnímám eh, krizi COVID-19 jako okamžik, kdy skutečně se potvrzuje, že potřebujeme politiku založenou na faktech a odolnou vůči budoucnosti, která by se soustředila na odolnost evropských členských států a evropského průmyslu. Jde nám také o možnosti odkrývat nové příležitosti pro náš ekonomický rozvoj. Domnívám se, že ponaučení z první vlny covidu spočívá v tom, že bychom měli uh, se podrobněji podívat na náš dodavatelský řetězec. Dodávky kritických položek přicházely z ciziny a právě tak strategické zásobování kritickými produkty uh, v Evropě uh, vykazovalo určité problémy. Měli bychom být do budoucna na to lépe připraveni. Domnívám se, že odolnost je tedy jedním z pilířů, na kterých můžeme stavět naši budoucnost. Je to kritické nejenom z důvodu COVID-19, ale také kvůli čím dál rychleji se vyvíjející technologií, což je téma, kterým se zabýváte často ve vašem výboru. Globální konkurence je tvrdá a rychle eh, pociťujeme dopad klimatických změn v téměř všech oblastech našeho života. V oblasti našich každodenních rutin i eh, v podobě nových pracovních míst, která v Evropě vznikají, ale také i na tom, že některá pracovní místa mizejí z našeho trhu. A proto chceme-li pracovat na obnově, musíme jednat rychle a akutně a postarat se o to, abychom mohli poskytnout pracovní místa, reaktivovat evropský průmysl a znovu nasměrovat Evropu eh, směrem k naplnění zeleného eh, a digitálního přechodu to vše jsou oblasti, které schýtají příležitosti a právě tady strategický výhled zapadá do hry. Co to vlastně je, ten strategický výhled? My to vnímáme jako disciplínu budování kolektivní inteligence, která bude předvídat a utvářet budoucnost. A já jsem velice hrdý na to, že Evropská komise je prvním velkým orgánem veřejné zprávy, eh, která přináší strategické prognózy na nejvyšší politickou úroveň a začlenuje je do své tvorby politiky, aby rozhodovala co nejinformovaněji a aby určovala eh, kurz do budoucna. A aby vytvářela co nejlepší legislativu a rozhodnutí, která budou skutečně vhodná pro budoucnost. A já si velice vážím eh, té příležitosti k této diskuzi s výborem ITRE, eh, protože role Evropského parlamentu ve všech těchto debatách a v utváření budoucnosti bude zásadní. Domnívám se, že strategický výhled, strategické prognózy mohou být využívány k identifikaci možných scénářů toho, jaké bude místo Evropské unie v budoucnosti. A mohou nám také pomáhat vyhodnotit, jaké budou nejlepší volby a jaký je nejlepší kurz směrem vpřed, abychom dospěli k budoucnosti, která je pro nás všechny žádoucí. Takže naše první zpráva o strategických prognózách se soustředí na odolnost, jak už jsem říkal. Já bych to nazval novým kompasem evropské politiky a vy jste správně, pane předsedo, poukázal na to, že analyzujeme čtyři provázané dimenze. Sociální, ekonomickou, geopolitickou, zelenou a digitální. A u každé z těchto dimenzí eh, zkoumáme zranitelná místa, ale také kapacity a příležitosti, eh, které naše evropská spolupráce přináší nám všem. Dáváme to do souvislosti eh, s těmi megatrendy, který, které budeme nyní sledovat, studovat a aktualizovat. Budeme hodnotit situaci Evropy v těchto 14 megatrendech protože ty pokrývají v podstatě všechny zásadní posuny v globální společnosti, v globální komunitě je třeba pochopit lépe, co jsou ty nejvlivnější trendy v globálním vývoji. Já bych řekl, že konkrétně pro váš výbor je tu několik velice důležitých ponaučení z COVID-19. První z nich zní, že tahle krize byla urychlovačem. urychlovačem celé řady trendů. A to zejména v oblasti zeleného a digitálního přechodu. Tam je to vidět zcela jasně a jak jsem už říkal, otevíráme tady novou kapitolu, kdy je třeba se soustředit mnohem více na odolnost. Proto plánujeme aktualizovat naši průmyslovou strategii a já velice vítám eh, vaši zprávu z vlastní iniciativy, protože si myslím, že průmyslová strategie, kterou jsme přijali letos, byla velice důležitým krokem správným směrem, ale uvědomuji si, že vzhledem k všem novým vývojům a změnám, které přinesl COVID-19, potřebujeme tuto strategii aktualizovat, na což se velice těšíme eh, ve spolupráci s vámi. Potom další ponaučení, na které bych chtěl upozornit, je, zrychlení v oblasti eh, hyperkonektivity. V podstatě ze dne na den třetina evropské pracovní síly se přesunula na eh, teleworking. Internetový provoz eh, se zvýšil o 10 až 30 a i poté, co lockdowny skončily, tak během letního období zůstal internetový provoz na stejné úrovni. Takže tohle je jev, který s námi už zůstane a ta hyperkonektivita se bude stále zrychlovat. Odhadujeme, že do roku 2025 eh, celkový objem dat eh, vygenerovaných na celém světě eh, bude 175 miliard terabajtů, což je gigantické číslo. Nesmírně důležité je, že do značné míry spoléháme na digitální technologie a platformy, ale jen velice málo z nich eh, jsou platformy a technologie evropské. A proto je potřeba soustředit se na digitální ekonomiku, je to velice důležité pro budoucnost Evropské unie. Druhé velice důležité ponaučení, to je nadměrné spoléhání se na omezený počet neevropských dodavatelů kritických eh, položek ať už jde o suroviny nebo kritické zboží a výrobky a komponenty, které potřebujeme v každodenním životě, a v průmyslu. Patrně už jste mě někdy slyšeli říkat, že pokud jde o kritické suroviny, tak do roku 2050 budeme potřebovat 60krát eh, eh, víc litia a 50krát víc eh, kobaltu. To tež platí pro grafit a celou řadu dalších surovin, které potřebujeme do všech technologií, které potřebujeme pro náš budoucí model který bude obsahovat udržitelné, udržitelnou energie, inteligentní technologie, inteligentní města a tak dále. Takže Chceme-li produkovat baterie, palivové články, solární články nebo eh, využívat solární energii, potřebujeme lepší strategii a lepší přístup k těmto kritickým surovinám. A poslední z těch ponaučení, které bych chtěl zmínit, se týká evropské ekonomické suverenity. Dnes jsme svědky toho, že ostatní globální velmoci kombinují geopolitické a ekonomické zájmy a zvyšují svůj vliv ve světě. A zatímco evropská měna, euro, eh, si udržuje svou pozici, tak zdaleka nemá pozici, kterou má dolar. A Evropská unie nemá takovou autonomii na finančních trzích. Viděli jsme to i v první polovině roku, kdy eh, v některých našich firmách ve strategických sektorech došlo k eh, vyhlášení insolvencí, což vystavilo eh, ty, tyto firmy možnosti nepřátelského převzetí zahraničními firmami. Je třeba chránit strategická evropská aktiva, zejména v oblasti zdravotnictví, obrany nebo vesmírných technologií. A to tež se týká i kritické infrastruktury. Proto nyní zkoumáme co nejlepší nástroje, které by vyváženě pokryly naše potřeby a které by se daly používat, jako například screening přímých i zahraničních investic, abychom měli jistotu, že krizi nikdo nezneužívá proti Evropské unii a naší ekonomice. A budeme pracovat na tom, abychom nedopustili eh, negativní spillovrový efekt eh, na nekalé dotace eh, na evropském vnitřním trhu. A konečně pár slov k tomu, kde bychom velice uvítali úzkou spolupráci s výborem ITRE. Je to naše společná práce na evropských aliancích já jsem měl to potěšení diskutovat s eh, výborem ITRE už eh, o naší práci na Evropské alianci baterií. A velice si vážím toho, že poslanci Evropského parlamentu vytvořili skupinu přátelé baterií v Evropském parlamentu. Až bude další možnost k diskuzím, eh, můžu vám představit čísla, která ukazují, že tato spolupráce vedla k tomu, že Evropa je nyní velice horkou zónou v sektoru baterií a jsem si jistý, že to bude veliká příležitost garantovat co nejčistší, nejbezpečnější a nejudržitelnější automobily v budoucnu. Chceme využít stejných zkušeností i v oblasti kritických surovin, v oblasti vodíku, a možná i některých dalších oblastí, kde to bude zapotřebí. Takže, abych to uzavřel, chtěl bych vás vyzvat a přizvat k úzké spolupráci na této zprávě o strategickém výhledu, kterou chceme soustředit především na strategickou autonomii protože se domnívám, že eh, to je potřeba si vzít z dostavadních ponaučení. Je to trend, který COVID urychlil a je potřeba najít správné odpovědi na toto velice eh, náročné téma. Měli bychom usilovat o otevřenou strategickou autonomii a přijít ještě s dodatečnými zprávami o tom, co to vlastně znamená zelená pracovní místa, jaké dovednosti jsou pro ně potřeba, jak je potřeba změnit školský systém, aby mohl těžit z transformace, která probíhá v celé Evropě a jak eh, vytvořit ještě silnější vazbu mezi digitálním přechodem a zeleným přechodem. Takže to jsou témata, na která se chceme soustředit v příštím roce a já doufám, že budu mít ještě příležitost o nich znovu promluvit k poslancům výboru ITRE. Pane předsedo, děkuji vám moc krát za pozvání a velice se těším na otázky a komentáře. Thank you, thank you. Thank you so much, dear Vice President. Děkuji eh, panu eh, viceprezidentu Ševčovičovi za toto vysvětlení. Eh, já myslím, že to co jsme se naučili, je, že tady máme ty hlavní eh, zranitelné stránky a já tedy doufám, že se nám eh, podaří eh, vyslovit naše doporučení a vyslovit se tady k prioritám, které bychom mohli navrhnout. Naše strategická autonomie je velice zásadní a to je třeba v oblasti klimatických změn, ale také dalších. No a teď se dostaneme k prvnímu kolu otázek a tedy dostanou e, slovo koordinátoři nebo jejich zástupci za e, jednotlivé politické skupiny. Za EPP to bude paní Dagrasa e, Cavallo. Good afternoon, uh, dear chair. Dobré odpoledne, eh, pane předsedo, pane komisaři. Před rokem eh, jste, pane komisaři, slíbil že nám eh, zavedete něco, čemu nebylo rozumět, omlouvám se. Hmm. My tedy víme, že podle zprávy jsou zvláště zranitelné malé střední podniky. We in EPP are very worried that the fabric that glues EU uh, society, the SMEs, the one that generates 70% of the jobs and um, in Europe is gravely endangered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 Já teď nevím, jestli je připojen pan Dan Nika za SAD. Není připojen. Takže nyní pan Grotius za Renew. Yes. Thank you, Chair. Thank you, Mr. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám, pane komisaře, za skvělou práci, za e, strategický výhled. My samozřejmě budeme potřebovat e, velkou strategii, nějakou strategii a také způsob, jak ji realizovat. A já si myslím, že eh, realizace takové společné strategie bude otázkou několika let. Teď jde vlastně o to, abychom se dohodli na standardech. My máme environmentální ambice, poměrně velké, a teď to budeme potřebovat samozřejmě eh, data. No a samozřejmě to se týká také pozbuzování standardů obecně. Je to vlastně o to, jak se nám může podařit eh, také ovlivnit další generaci technologií. A to se týká cloudu, biotechnologií a dalších. To, jak budou vypadat naše standardy, to bude mít eh, velké, vlastně enormní dopady eh, do potom realizaci v ekonomické oblasti a samozřejmě naší konkurenceschopnost. Pokud se týče těch standardů, tak eh, já si myslím, že eh, tak jako třeba Čínsko má eh, strategii čínské standardy 2025, tak ta se vlastně snaží prosazovat svoje vlastní pravidla. Čínové, Číňané už teď hrají významnou roli při stanování standardů jako na půdě ITU, ale také průmyslových standardů. Jejich role roste a pokud my si chceme v Evropě zachovat eh, svou svobodu a technologické výhody, pak to znamená, že musíme eh, v těch eh, standardizačních agenturách a orgánech opravdu vyvinout určitou aktivitu. To znamená, že ty ta odvětví, ta důležitá strategická odvětví, nová odvětví, musí být součástí našeho plánování. Takže děkuji vám zatím a přeji vám hodně úspěchů v práci. Děkuji, pane Grotiusi. A nyní jdeme eh, k panu Paulu Borkiovi za ID. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. Strategický výhled to je samozřejmě něco, eh, co, eh, o co nám jde tady v tomto parlamentu a my samozřejmě eh, musíme ovšem být kritičtí, abychom kriticky nepřebírali to, co by potom bylo škodlivé. Eh, samozřejmě všichni mezinárodní partneři eh, mají také zájem o tento vývoj, ale eh, samozřejmě, že je třeba také naslouchat parlamentu, který vyjadřuje to, co chtějí občané v Evropě. Samozřejmě musíme také dbát na odolnost našeho ekonomického systému, a e, samozřejmě zde jde především o malé střední podniky, které jsou páteří naší ekonomiky. Takže e, bychom e, měli také zabránit tedy tomu, aby u nás získávali nadměrnou tržní sílu severoamerické obrovské firmy. Takže opravdu malé a střední podniky, o to nám tady musí jít a to se týká také při realizaci vysokorychlostních a širokopásmových sítí. Otázka je, a to je otázka na vás, jestli máme alokovány dostatečné prostředky na příslušnou infrastruktury, nebo jestli tady eh, se budou tyto prostředky alokovat na jiné cíle. Děkuji vám, pan, pan Borkie. A nyní pan Dan Nika za SAD by měl být připojen. Ano. Tak eh, eh, ano, já jsem celou dobu tedy pečlivě naslouchal, byl jsem online, ale asi jste mě nemohli vidět. Eh, takže Děkuji tedy za možnost podělit se s panem Ševčovičem o některé myšlenky. Já tedy děkuji panu vicepředsedovi komise za to, že se s námi, že nám tedy převedl prezentaci té strategické zprávy. Je třeba říci, že my jsme velice silně postižení současnou krizí a to více potřebujeme jasnou vizi pro Evropu. Covidová krize ukázala, že náš systém je opravdu zranitelný a že tedy potřebujeme zmodernizovat své rozhodovací eh, nástroje a procesy. Eh, zelený přechod, zelená transformace skutečně musí zajistit také eh, sociální spravedlnost a my skutečně nemůžeme toto plnit, aniž bychom měli zcela jasnou politickou vizi a přijali zodpovědnost za politickou agendu. Všechny eh, naše nástroje a ta eh, nová eh, sada různých indikativních nástrojů, na které pracujete, nám tedy určitě lépe poodhalí to, co v naší společnosti je silnými a slabými stránkami. Znamená to, že eh, bychom jich měli využívat, abychom zabránili eh, dalším krizím. Nicméně, aby tyto indikátory eh, byly, tedy měly svůj význam, tak je třeba, aby je také přijali za své a používali naše vlády. Naše skupina už v minulém období Eh, v tomto smyslu pozvedla hlas a eh, chceme, chtěli jsme a chceme nadále, aby právě ta odolnost a udržitelnost eh, byla aspektem či aspekty, které bude brát potaz také komise ve své práci. Ta transformace, hm, která nás čeká, musí proběhnout demokratickým a spravedlivým způsobem. Je třeba říci, že také ten, ta výhledová analýza hodně spočívá na e, udržitelnosti a odolnosti našich průmyslových odvětví. Já tedy chci pochválit vaši práci, pane komisaři. Plně vás podporujeme a přejeme vám všechno nejlepší. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, pane Niko. Nyní pan Jordi Sole za zelené. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane eh, místo předsedo Ševčoviči. Pořád ještě jsme eh, v uprostřed covidové eh, krize a samozřejmě o to více potřebujeme mít eh, jasný výhled do budoucna. Musíme umět pojmenovat výzvy, které před námi stojí, abychom na ně mohli reagovat. Ale nejde jenom o eh, přemýšlení a analýzu, ale jde také o skutky, kterými skutečně můžeme prospět eh, právě odolnosti naší Evropské unie. A tady jde o dvě věci, podle mého názoru. Jednak jde je o politickou vůli při přijímání nových politik. A tady musím říct, že to, jak Evropa zareagovala na pandemii, to tedy eh, bylo spíše smutné. My víme, že abychom byli odolní, musíme být schopni přijímat eh, rozhodnutí, která budou eh, odvážná a statečná. Eh, tady my vlastně víme, jak to vypadá v souvislosti s reformou zemědělské politiky. A skutečně Eh, je třeba, aby když něco dobře vymyslím, aby potom také následovaly příslušné skutky. Takže bylo by eh, vhodné, aby Evropská unie konala, eh, přijímá rozhodnutí na evropské úrovni. Co se týče této zprávy, paní předsedkyně von der Leyenová Eh, řekla, že zelená ekonomika eh, bude mít větší dopad eh, v rámci obnovy po krizi, zejména tedy v oblasti tvorby pracovních míst. Takže zelená politika tedy není jenom o ekonomické stabilitě, ale také o posilování ekonomického výkonu v příštích letech je třeba, abychom skutečně maximálně sázeli na eh, nová pracovní místa. Moje otázka tedy, pane komisaři, zní, jak tedy zajistíte konsistentnost mezi ekologickou, klimatickou, energetickou a průmyslovou politikou, tak abychom mohli využít výhod zelené ekonomiky a dosáhli té skutečně ne, velmi potřebné eh, odolnosti. A nyní pan Krasnodemský za EKR a místo předseda eh, tohoto výboru. Děkuji. Já bych také chtěl poblahopřát panu místopředsedovi Ševčovičovi za tento dokument a to z dvou důvodů je tedy eh, velice eh, konzistentní a za druhé je realističtější než jiné dokumenty, které jsme eh, tady zažili v posledních letech. Eh, ten dokument se zabývá řadou problémů. Například tady máme rostoucí eh, tlak ze strany globálních hráčů, dále obtížná konkurenční pozice při klesajícím hospodářství Eh, covidová pandemie odhalila, eh, kde jsou slabá místa a kde je křehkost naší infrastruktury a to samozřejmě je eh, opravdu důležité. Ekonomická krize také odhalila tady praktiky, které tady, které tady nejsou Eh, dobré, eh, také ochranářské, které bude našovat konkurenceschopnost. No a eh, ta konkurenceschopnost to je něco, co bychom měli posilovat, čili je tady mnoho věcí, které, kterými se musíme zabývat. Mám několik otázek. Za prvé, je ta zpráva skutečně aktuální že já eh, si myslím, že tam eh, vlastně eh, nejsou úplně zahrnuty všechny, všechny možné scénáře, poněvadž my teď máme vlastně druhou vlnu pandemie. No a samozřejmě je, je tady vlastně optimistický optimistický tedy eh, výhled, že bychom mohli šířit stabilitu ve svém okolí, ale kde to vlastně je? V Bělorusku, v Ukrajině. Eh, pokud se týče té strategické autonomie, tak to samozřejmě bychom potřebovali nějaká řešení pro tyto problémy. A teď je otázka, jak můžeme být otevřeni Eh, jestliže chceme být také strategicky autonomní. Čili tady se eh, hovoří tedy o sociálních eh, záležitostech. Máme tady politickou radikalizaci, která se projevují v tomto parlamentu a je to nebezpečná záležitost. A také se vlastně eh, proměňuje eh, mocenská rovnováha mezi členskými zeměmi a také uvnitř našich eh, společností, čili to všechno jsou problémy, s nimiž jsme konfrontováni. No a na závěr ještě velmi konkrétní otázky. Když se podívám na ten dashboard, tak jsem v podstatě v úžasu, Eh, jak tedy je tam posuzována naše odolnost eh, v souvislosti s krizemi. Třeba Německo je tam eh, zmiňováno jako velice odolná ekonomika, nebo tady společnost, zejména třeba v oblasti zdravotnictví. Eh, to, přičemž tedy v německých médiích se o eh, právě zdravotnictví mluví jako o tedy eh, slabině německé společnosti. Čili jak se vlastně tam sbírají informace, podklady, jaká je tam metodika? Čili já nevím, jestli to tedy dobře odpovídá naší realitě. Děkuji, pane Krasnodemský. A prosím všechny ještě jednou, aby se drželi svého času, vyměřeného času. A teď ještě Mark Botenga za GUE. Děkuji, pane předsedo a pane místopředsedo komise, za tuto zprávu. Myslím, že je eh, dobré, když eh, tady můžeme eh, porozumět této zprávě. Víme, že strategický výhled to je něco, co potřebujeme. A já teď vlastně se mohu ptát, jestli se teď v této zprávě bere v úvahu ta aktuální situace, kterou je druhá vlna pandemie. Eh, druhá, druhá věc, eh, v té zprávě se hovoří o tom, že je nutné zachovat pracovní místa, ale otázka je, eh, jestli tedy bychom neměli změnit veřejnou politiku, když vlastně tady rozdáváme veřejné prostředky do soukromých rukou, aniž tedy žádáme jasné výsledky. A další věc, pokud se týče odolnosti na té průmyslové výrobní úrovni, já Eh, de facto eh, já nerozlišuji mezi nadnárodními společnostmi se zahraničími, které jsou špatné, a našimi, které jsou dobré. Já myslím, že oni se tak i tak eh, zaměřují na ziskovost a to je všechno. Já si myslím, že na úrovni eh, výrobní eh, se musíme zaměřit na to, které eh, sektory jsou příliš strategické na to, aby mohly být volně, mohlo být volně s nimi obchodováno na trhu. Takže hm, to je otázka logiky obchodní versus logiky sociálně společenské. A poslední otázka, vy jste hovořil o zprávách o e, tedy o tom, že tady jsme závislí, e, co se týče surovin na, na evropských státech. Mě by zajímalo, jestli ta e, strategie, kterou představujete, bude s tím, jak si něco moci dělat, protože třeba, já nevím, litium je ze, Jižní Ameriky a, a další, nebo prostě tak to je v různých oblastech. Děkuji vám. Tak tím máme za sebou první kolo, kolo koordinátorů a já prosím pana předsedu Ševčoviče, aby zodpověděl tyto otázky. Prosím za sedm minut. To je čas, který máte k dispozici víceméně a potom půjdeme na druhé kolo otázek poslanců výboru ITRE. Takže prosím, pane místopředsedo. So now it should be okay. Perfect. Tak teď už to snad funguje. Děkuji vám, pane předsedo, a chtěl bych také poděkovat koordinátorům za velice relevantní otázky. Pokusím se je zodpovědět velice stručně, protože vím, že čas letí. První otázka, paní Carvalho, se týkala malých a středních podniků a i pan Paolo Borgia eh, se o tom zmiňoval. Konkrétně o tom, a my to víme velice dobře, že malé a střední podniky jsou páteří evropské ekonomiky a zaslouží si zvláštní přístup při naší tvorbě legislativy nebo při našem rozhodování, ale také když přijímáme opatření v boji proti současné krizi. Paní Carvalho se ptala, jestli budeme zavádět eh, SMI filtr. Ano, budeme to dělat. Zhruba za dva týdny budu předsedat prvnímu zasedání platformy Fit for Future, kde se budeme snažit o to, aby byli přítomní zástupci jednotlivých klíčových sektorů ekonomiky, ale také zástupci národních, regionálních a lokálních eh, samozpráv. Budeme se snažit o co nejlepší účast a interakci i se zástupci malých a středních podniků. Kromě toho budeme se starat o to, aby eh, náš panel pro regulatorní dohled eh, připravoval posouzení dopadu na malé a střední podniky. A pokud vím, tak paní komisařka Vestager a pan komisař Breton eh, hledají nebo pracují na funkci vyslance pro malé a střední podniky, který by pracoval ruku v ruce s nimi a staral se o to, abychom co nejvíce šili na míru legislativu malým a středním podnikům. Tedy abychom nejen snižovali eh, byrokratickou zátěž, ale zároveň uspokojovali konkrétní specifické potřeby sektoru malých a středních podniků. Velice se to týká také toho, eh, co zmiňoval pan eh, Krothaus. A sice, jak uchovat pozici Evropské unie jakožto regulatorní supervelmoci na světě. Je to jedna z největších měkkých sil, kterou máme a je třeba mít na paměti, že udáváme standardy. A proto naší ambicí by mělo být být nejlepší na světě. V mnoha případech, ve většině případů jsme, což globální ekonomika přijímá. Akceptuje to a naše standardy se šíří jinam do světa, čímž se skutečně stávají standardy globálními. To by měl být jeden z hlavních nástrojů, které používáme v konkurenci s velkými mocnostmi, jako je Čína. Samozřejmě bychom se měli postarat o to, aby to nejen reflektovalo naše ambice v globálním měřítku, ale také hodnoty, naše produkty by měly být udržitelné, produkovány šetrně k životnímu prostředí. Vždy bychom měli respektovat férové zákoníky práce a také věnovat pozornost cílům udržitelného rozvoje, které byly zavedeny v rámci našeho, zavedeny do našich posouzení dopadů. Je to další způsob, jak zajistit, aby naše standardy skutečně odpovídaly těmto nesmírně eh, důležitým požadavkům. Pan Borkia se ptal na vyjednávání eh, v Evropském parlamentu a radě o Next Generation EU a o příštím víceletém finančním rámci. Je před námi značně náročný cíl mainstreamingu klimatických akcí a zejména pokud jde o Next Generation EU, je třeba postarat se o to, aby alespoň 37% těchto fondů šlo na podporu zelených cílů, 20% na digitální agendu Evropské unie a abychom využili Connecting Europe Facility také na tento vývoj orientovaný do budoucna na rozvoj infrastruktury, jako například dobíjecí stanice. Jde o to, aby i toto všechno bylo podporováno z těchto fondů, jelikož tady cílem je eh, chytrá mobilita. Musíme tedy uspůsobit eh, naše výdaje tak, aby odpovídaly našim dlouhodobým cílům a aby byly naplněny všechny tři eh, pilíře našich politik, zelený, sociální a digitální. Děkuji panu Nikovi za laskavá slova a za spolupráci a děkuji mu také za to, že znovu poukázal na důležitost indexu blahobytu. Myslím si, že je skutečně se na to potřeba podívat z perspektivy budoucnosti, protože podle mého názoru potřebujeme jeden index, který by byl jaksi povznesen nad HDP. Já vím, že HDP zůstane ještě mnoho let velice důležitým indikátorem, ale právě v těchto pandemických dobách, a vidíme to i na eh, diskuzích o životním prostředí, že HDP neodráží eh, skutečně eh, kvalitu života. A ekonomika musí odpovídat také potřebám planety a potřebám klimatických změn. Chtěl bych ujistit eh, pana tazatele i další kolegy z ITRE, že doufáme v úzkou spolupráci s výborem ITRE ohledně nařízení o bateriích, které dokončujeme, eh, protože tady máme velmi vysoké ambice. Chceme to nařízení představit pro všechny baterie, které budou uváděny na evropský trh, tak, aby splňovaly co nejvyšší environmentální standardy, standardy udržitelnosti a pracovní a sociální standardy. Tím uděláme to, co navrhl pan Chrothaus, a tedy používat naši měkkou regulatorní sílu a starat se tak o to, aby byla široce respektována na celém světě. Pan Sole mluvil o koherentnosti a o důležitosti hospodářské soutěže, o konkurenceschopnosti naší ekonomiky a o tom, že je potřeba, aby vše, co děláme, bylo v souladu s našimi cíly, zejména s cíly klimatické agendy. Tady bych znovu upozornil na to, že cíle udržitelného rozvoje jsou jedním z klíčových filtrů, jimiž hodnotíme dopad naší legislativy A to souvisí s těmi výdajovými limity, které jsem zmínil, a s tím, že musíme také podložit svá slova činy, neboli exekutivní stránkou. Pan Krasnodebský měl několik otázek, které byly velice relevantní. Já mohu říci, že tohle je historicky první zpráva o strategickém výhledu. Nicméně některá data máme už z minulých let a pocházejí ještě z doby před pandemií, protože bylo to přijato 3. září a v té době nebyla ta situace tak dramatická, jako je teď, což jen ukazuje, v jak nestabilní době žijeme a jak jsou prognózy důležité do budoucna, abychom měli jistotu, že učiníme správné rozhodnutí. My této zprávě říkáme prototyp, takže eh, velice vítáme diskuze tohoto typu. Víme, že některé nebo indikátory by měly být změněny, nebo pokud si myslíte, že by měly být hodnoceny jinak, nebo že by měly být nějaké přidány, tak my budeme eh, velice vděční za podobné vědecké podněty a diskuze, protože to chceme využívat jakožto monitorovací nástroj v budoucnu. A poslední otázka pana Botengy se týkala eh, pracovních míst a strategické autonomie. Máte naprostou pravdu. My v naší zprávě strategického výhledu se soustředíme na strategickou autonomii. A jde nám o to, abychom studovali pozorněji globální hodnotový řetězec. A to, které sektory jsou natolik strategické, že eh, musíme jaksi diverzifikovat dodavatelské řetězce klíčových ingrediencí, klíčových komponent, klíčových surovin a také si klást otázku, zda můžeme tuto surovinu produkovat doma. A potom poslední věc, kterou chci říct, přijali jsme velice detailní akční plán, kde mnohem více chceme eh, recyklovat eh, eh, suroviny a chceme pracovat s kritickými surovinami, které se nacházejí na území Evropské unie a vyvíjet sociální partnerství se zeměmi, kde můžeme mít garantováno, že ty suroviny budou těženy udržitelně a férově. Děkuji vám moc krát, pane předsedo. Děkuji moc krát, pane místo předsedo Ševčoviči, za tyto odpovědi a jdeme rychle na druhé kolo což jsou eh, příspěvky eh, kolegů z výboru ITRE. Na jednu minutu eh, bude každý hovořit a jako první bude mít slovo pan Kubilius za EPP. Dobré odpoledne, pane předsedo, dobré odpoledne, pane místopředsedo. Děkuji za velice zajímavou prezentaci a za eh, vaši dobrou práci na té zprávě. Pro nás je velice důležité zamyslet se nad tím, co je třeba dělat v dlouhodobém horizontu. Odolnost samozřejmě v době pandemie je jednou z hlavních priorit. a bude to brzy velice široce používaný výraz. Otázka samozřejmě zní, co máme dělat po té další krizi, která jistě přijde a jaké technologie využívat. Má otázka se ale velice týká odolnosti. Vy jste na tom dashboardu ukázal programy na úrovni členských států, na národní úrovni a to, jak jsou tyto programy odolné. Ale když se bavíme o odolnosti, tak, se musíme, tak si musíme uvědomit, že tady jde také o zdroje Mohl byste trochu eh, se zmínit o eh, odolnosti na evropské úrovni, na federální úrovni, abych tam řekl, jaké zdroje potřebujeme, abychom byli připraveni na příští krizi, která může být úplně jiná? Děkuji moc krát a nyní dávám slovo panu Hajšelovi za SD. Děkuji vám moc krát, pane předsedo. Já si myslím, že velice dobře, eh, milí Maroši, že máme před sebou první zprávu o strategickém výhledu, která se stane součástí politické agendy a jsem rád, že o tom teď můžeme diskutovat. Zohledňujete eh, strukturální problémy COVID-19, eh, rostoucí konkurenci v celém světě a správně se soustředujete na odolnost. Eh, členské státy měly předložit národní plány obnovy a odolnosti do Bruselu. Myslím si, že komise by měla využít vaše závěry při hodnocení národních plánů, hodnocení toho, zda přispívají k naší odolnosti a snižování našeho nadměrného spoléhání na zahraniční dodavatele, eh, zejména eh, ruské, je potřeba se orientovat i na jiné země, pokud jde o strategické materiály. Je potřeba zakládat aliance v různých eh, průmyslových sektorech, jako je vodíková aliance. Ta aliance baterií, kterou jste vytvořil, je příkladem hodným následování. Pokud jde o fondy obnovy, tak tady je potřeba jednat rychle bude na tom komise trvat a je také potřeba se soustředit na tvorbu pracovních míst. Usnadní zpráva o strategickém dohledu spravedlivý přechod tím, že propojí výsledky technologií s potřebami lidí, kteří eh, přicházejí o pracovní místa v důsledku přechodu. Děkuji vám. Děkuji, pane Hajšele. A nyní jménem Renew Mám to pana Grudlera. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane místo předsedo. Mám takovou dvě, několik rychlých otázek. Ta první, to vlastně tady pokládám s Klaudí Gamon, kolegyní. Vy jste tady hovořili o kritických a důležitých surovinách e, v oblasti energie. Podle vašeho názoru, jaké akce bude muset e, jak si, podniknout komise pro to, aby zvýšila naše konkurenceschopnost v oblasti surovin na mezinárodním poli? Druhá otázka. Vaše portfolio zahrnuje rovněž interní hodnocení, interinstitucionální hodnocení. Jak s tím způsobem můžete vytvořit nějaké mosty, pasarely, tak aby evropské instituce mezi sebou spolupracovaly na tomto velice důležitém tématu pro naši budoucnost? Když si bude vlastně každý pracovat tak nějak ve svém koutu sám pro sebe, no tak bude těžké vytvářet společnou budoucnost. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát a nyní dávám slovo za EPP panu Perencenovi. Yes, thank you very much, uh, chairman. Děkuji vám, pane předsedo. Pane komisaři, děkuji vám moc krát za tuto zprávu. Zejména vítám vaši práci na strategické autonomii. Ta je zásadní, máli se snížit závislost Evropské unie na zahraničí, pokud jde o strategické řetězce a e, také pokud jde o vývoj budoucích pracovních míst. V krizi jsme zranitelní, což může vést k zvýšení zahraniční podpory zahraničních investic a přebírání využívání technologií a firm v Evropské unii. Je potřeba si uvědomovat toto riziko a schromažďovat data o těchto skutečnostech. Když se podívám na tu zprávu z 2019 Evropské komise, tak tam se píše, že mezi lety 2010 až 2017 eh, došlo k mnoha eh, nepřátelským převzetím čínskými firmami. 260 konkrétně jich bylo podporováno čínskou vládou. Takže já se ptám, jaké kroky eh, podnikne komise, aby se zlepšila naše data, abychom věděli, kde a jak jednat a abychom věděli, zda je Evropská unie chráněna či není před těmito takeovery. Děkuji, pane Berencene, a nyní dám slovo paní Henrike Hán za zelené.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 Vážený pane Ševčoviči, vážení kolegové, tato první zpráva je silnou připomínkou, že je, do, že je dobře zakládat současnou legislativu na dlouhodobých výhledech, a to i v dobách covidu. Když rozhodujeme o financích a o programech infrastruktury, jako je Fond obnovy nebo Mechanismus spravedlivého přechodu nebo nařízení TEN-I, tak si musíme připomínat naše cíle. Do roku 2050 máme být úplně nezávislí na fosilních palivech a to je napsáno v zeleném dílu. E, nařízení o taxonomii skýtá jasné zásady a pokyny o tom, co je udržitelné a co má být financováno z peněz evropských občanů. A zároveň energetické scénáře predikují e, prudký e, ústup od fosilních paliv a zemního plynu v Evropské unii. Nicméně mnozí odmítají eh, tuto taxonomii a tlačí na to, aby byl z evropských peněz financován plyn, což je ale nekoherentní a nepřijatelné. Eh, je potřeba eh, se držet strategie surovin a více recyklovat, diverzifikovat dodavatele a spolehnout se více na materiály z EU než na importované. A je důležité, aby tato strategie se opírala o dlouhodobou úvahu, že eh, musíme eh, snižovat spotřebu zdrojů a materiálů. Děkuji, říká předseda. Omlouvám se, že vás přerušuji, ale skutečně nemáme čas a dávám slovo panu předsedovi Buskovi. Eh, eh, thank you. Eh, dobrý den, kolegové. Tak nejlepší způsob, jak predikovat budoucnost, je utvářet ji. Děkuji vám, Maroši, pane místo předsedo, za to, že se mm, tolik věnujete budoucnosti Evropy v tom minulém období jste vytvořil eh, alianci v Evropě pro baterie a také pro odchod od uhlí. Já mám tedy otázky. První otázka je, eh, my tedy doufáme v budoucnosti ve velké investice do těch uhelných nebo vysokoemisních Eh, emisních regionů a to by mělo být díky té bateriové alianci, eh, to je vlastně 100 milionů euro, tady hovoříme o tomto eh, o této částce. Dále chytrá mobilita. Samozřejmě, že eh, také ty, mm, to bude souviset s tím bateriemi, ale také to souvisí eh, s investicemi třeba do biometanu a dalších alternativních paliv a kompatibilitu těchto programů. Také jste hovořil o o eh, surovinách pro třeba výrobu ocely a další věci nebo Eh, a tady je naše nezávislost na Číně, takže můžete k tomu říct ještě něco víc, jak by to mělo vypadat? Tak a eh, nyní za EKR eh, Dejs Melbarde. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, pane komisaři, za to, že jste mezi nás zavítal. Evropská unie musí samozřejmě uvažovat eh, o příští krocích na, nejenom na léta, ale i na desetiletí. Já jsem velice ráda, že eh, mnoho z toho, co víme, vplynulo do vaší zprávy a do programu komise. Tato zpráva hodně hovoří o současnosti a minulosti a de facto vychází jakoby z toho, že některé aspekty budoucnosti eh, jsou dané. A eh, tady vlastně ta debata by se měla upírat, ubírat tím směrem, jak vlastně Evropská unie chce dále utvářet tu budoucnost. A další věc, eh, Například eh, tady máme ekologické výzvy jako růst spotřeby nebo eh, eh, růst měst. To, so, to je vlastně něco, o čem jsme hovoří před pandemí, pandem, pandemií. Nemyslíte si, že bychom to měli zvážit ještě jednou a možná revidovat, poněvadž toto jsou aspekty, které možná COVID výrazně ovlivnil. Děkuji, paní Melbarde. Tak nyní pan Martin Hojsík za Renu. Děkuji vám, pane eh, místo předsedo Ševčoviči. Eh, tak eh, ta zpráva je skutečně velice zajímavá, ale já bych tedy chtěl promluvit o jedné důležité věci, které bychom měli věnovat více pozornost, a sice možných Eh, možná narušení, eh, která nás čekají. Například eh, takovým zcela narušila prostředí, narušili prostředí, které před nimi bylo mobilní telefony. To je opravdu obrovský fenomén. Takže mě by zajímalo, jaké takové převraty, takové novinky očekáváte například v energetice, v zemědělství, Eh, možná se tady hovoří taky o výrobě umělého masa, čili jaký vliv by to mohlo mít na Evropskou unii do budoucna. Eh, děkuji vám, asi se ztratilo připojení. Takže nyní pan Jens Gajer za SAD. omlouvám se. Mr. Gaia, please push the speak button. Abgerissen, ich weiß aber nicht, ob Sie mich... Zda mě slyšíte? Ano, je to v pořádku. Tedy, Děkuji mnohokrát panu místo předsedovi Ševčovičovi Milí Maroši. Děkuji ti mnohokrát za práci na této zprávě. Eh, velice se zabývám otázkou budoucího zásobování energiemi v Evropské unii. Já mám tu čest za výbor, eh, že jsem za výbor vypracovávám první stanovisko, co se týče vodíkové strategie Evropské unie. Je to na návrh komise. A v této souvislosti jak tedy dělám ty rešerše a pracuji na tom, tak jsem získal velice silný dojem, že téma energetická svrchovanost pro EU nebude fungovat. Nebudeme autarkní, pokud, a to by byl můj politický cíl, pokud budeme chtít budovat a sázet na obnovitelné zdroje, budeme tedy stále závislí na dovozu energií Nejrozumnější by bylo, aby to byly naši příjmy na sousedé nejbližší, tady mám na mysli Afriku. A byl bych tedy velice rád, kdybyste k tomuto tématu ještě mohl něco říct. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo paní Děkuji mnohokrát. Vážený pane místo předsedo, budoucí strategie Evropské unie sází silně na obnovitelné zdroje a špičkové technologie, pro které ale ve velké míře potřebujeme kritické suroviny, kde Evropská unie je velice závislí na dovozech a bude obtížné zredukovat tuto závislost a v této oblasti je také velice silná konkurence. Proto se ptám na recycling, recyklování. Jaký potenciál vidíte v případě recyklování a do jaké míry můžete například zavádět nástroje, které budou vést k systému nových povinností designu produktů či nějakých eh, fandů za produkty? Děkuji. Děkuji a nyní paní Nies za SAT. Ano, děkuji, eh, pane místo předsedo. Děkuji také za ten, tu predikci. Um, ehm, musí,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 Uh, how are you dealing to, to what are you thinking to do to, uh, to deal with this uh, worsening inequalities? Thank you. Thank you, Madam uh, Galvez Munoz. Děkuji, paní Munoz. A nyní pane ministro za zelené. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, jak už tady bylo řečeno, ta odolnost je eh, skutečně důležitou eh, součástí. Eh, já musím říct, že tu a tam možná nemáme dostatečnou vizi do budoucna a soustředujeme se na takové nějaké drobné kroky či mezikroky. A je to třeba vidět na eh, té diversifikace mm, v průběhu odchodu od těch klimatických záležitostí. A to ovšem není jenom ekologická otázka, ale také otázka průmyslová. Mě by zajímalo, eh, jak zajistíme, že nepůjdeme proti těm cílům, ke kterým jsme se už zavázali Eh, také, eh, jak tedy zajistíme tedy ten digitální přechod a jak tedy zajistit to, abychom svoji odolnost dále nenarušovali. Děkuji. Děkuji. Pan eh, Grosel za Renew. Děkuji, pane předsedo, pane místo předsedo. Děkuji vám za vynikající práci. Eh, chtěl bych eh, zdůraznit eh, jednu stránku naší odolnosti, kterou nám odhalila pandemie COVID. I když tedy COVID na nás působil symetricky, tak naopak reakce ze strany členských zemí byla značně mm, nesymetrická. A to mě zajímalo, eh, jak se to promítne do evropské strategie a zda tedy i ta asymetrie bude její součástí. Eh, my tady máme eh, potom nástroje, jako je ta solventnost, ale to je nástroj, který mě, ve mně nevzbuzuje optimismus. Děkuji a nyní paní Izabela Helena Kloc za EKR. Tak, teď už se slyšíme, ano. Eh, pane předsedo, eh, už eh, tady jsme vlastně v rámci konference COSA, když jste byl komisařem pro energetiku, jsme hovořili o energetické transformaci. Teď máte tedy na starosti kvalitu navrhované regulací. Já bych tedy chtěla prosit, abyste se k tomuto stavili racionálně a zejména tedy na základě e, věcných argumentů, zejména pokud se týče toho Green Dealu. Chci připomenout, že eh, ta transformace bude stát zhruba miliardu zlotých a bez těchto peněz eh, nebudeme moci zajistit eh, společenskou energetickou bezpečnost. Proto bych vás prosila, abyste při vyjadřování strategií se tedy skutečně řídil věcnými argumenty, nikoli ideologiemi. Tady skutečně víme, že eh, evropské právo by mělo eh, chránit všechny občany, eh, všechny naše obyvatele, které jsou ohroženi energetickou chudobou v důsledku příliš silných regulací ekologických. Nyní paní Eva Kajli za SAD. Ano, děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři a pane místo předsedo. Eh, chtěl bych se zeptat, jelikož vlastně eh, predikujete budoucnost, tak eh, by chtěla říci, že my se snažíme jak si předpovědět jak si technologie budoucnosti, nejenom tedy fakta, která v budoucnu nastanou. Takže mám dva body, eh, protože kolegové de facto už téměř všechno řekli. Především, jestliže tedy domníváte se, že přístup na společný trh eh, je eh, dostatečný pro to, abychom se abychom byli schopni konkurovat tedy zemím, na kterých souvisíme zejména z hlediska surovin. A další věc, eh, pokud se týče narušení dodavatelských řetězcí, já tedy chápu, že chceme mít společný přístup například cestovním omezeným, eh, což je součást boje proti pandemii neustále, to tedy eh, se to vyvíje. Domníváte se, že se nám podaří jak si najít společnou cestu. Vím, že ECDC, naše středisko pro kontrolu a prevenci nemocí, Eh, mají třeba eh, úplně jiné standardy než jednotlivé členské země a podobně. Takže zajímalo mě, jestli i tady bude nějaký postup, abychom byli schopni eh, jak si efektivněji reagovat na pandemii, která se nám táhne. Dále, jestli byste mohl říct, jak vidíte dosavadní výsledky výzkumu v oblasti nalezání Eh, léčby. Děkuji, paní Kajli. A teď ještě eh, dvakrát každý a maximálně minutu. Mr. Pecarini je not konec. Den, Madam Stiraki. Mrs. Pirak, you have the floor. Thank you. Děkuji. Mě vidíte, slyšíte? Ano. Děkuji vám eh, za udělení slova. Eh, pane místo předseda, já bych eh, rád pokud se týče těch kritických surovin, které se týkají naší strategické a ekonomie a také e, roz, tedy výzkum baterií. Mě by zajímalo, e, jaká ustanovení by komise byla e, ochotná přijmout, které třeba prodlouží životní cyklus baterií a dále, jaké incentivy chcete dát našemu průmyslu, aby lépe eh, a více recykloval kritické suroviny. Děkuji vám. Děkuji vám, ale nyní, pane místo před Ševčoviči, eh, je tady, zaznělo tady mnoho otázek a návrhu takže já vám teď dávám eh, slovo na sedm minut, možná trošku více, abyste mohl odpovědět. Samozřejmě, že pokud se to nestihne, tak věřím, že se uvidíme ještě někdy příště. Ehm, případně budeme vám moci další dotazy, eh, respektive vaše odpovědi na ně dostat písemně. Prosím. Thank you very much. Děkuji vám moc krát, pane předsedo. Milí Kristiane, velice se vážím toho, jak energicky a živě a dynamicky proběhla tato diskuze, takže já se vynasnažím stlačit ty odpovědi jenom do telegrafické podoby do sedmi minut. Pan Kubilius se ptal, jaká je potřeba odolnosti na evropské úrovni tak samozřejmě nejdůležitější je, že potřebujeme solidaritu, potřebujeme jednotu, potřebujeme koordinované akce a to všechno se opírá o eh, politickou vůli. Potřebujeme samozřejmě eh, finanční zdroje, a o tom proběhly dobré diskuze v Evropském parlamentu a v radě bude poskytnuta bezprecedenční finanční podpora v nejbližší dekádě, což nám umožní zvýšit odolnost nejen na národní úrovni, ale i na evropské úrovni. A pokud jde o ten dashboard, tak já prosím všechny, kdo mají nějaké pochybnosti nebo otázky nebo nápady na zlepšení, napište mi prosím, obraťte se na mě. Rozhodně s vámi chceme spolupracovat na tom, aby v příštím roce byly dashboardy mnohem lepší než letos. Eh, pan Heichel zcela správně poukázal na to, že když se nedáme pozor teď, eh, tak eh, závislost na ruských fosilních palivech vyměníme za závislost na Číně, pokud jde o kritické suroviny, které potřebujeme do budoucna a pro naše technologie, ať už jde o obnovitelné zdroje nebo baterie, nebo digitální technologie, drony a tak dále. To jsou technologie, které zkrátka potřebujeme. Potom padlo několik otázek eh, v podobném smyslu. Poslední z nich byla paní Spiraky, ale předtím i paní Kajly a další. A já bych vám chtěl říci, že pokud jde o akční plán a o aliance pro kritické suroviny, tak podnikli jsme velice detailní kroky, no, víme, co bychom chtěli podniknout a kde začít. Pokud jde o baterie, na což se ptala paní Spiraky, tak chceme, aby nové nařízení pro baterie umožnilo, abychom byli nejlepší na celé planetě. Neboli chceme pokrývat celý proces od udržitelné těžby zdrojů což znamená, že budeme udílet kritickým surovinám nebo že, že budeme odebírat z udržitelné suroviny. Dále tam máme vývoj softwaru, tam mohou baterie také pomoci eh, v, v, zlepšit rovnováhu. Potom postarat se o to, aby design baterií byl takový, aby bylo mnohem jednodušší je opětovně užívat nebo recyklovat. Takže tohle se dá dělat v průmyslovém měřítku. Momentálně jsme sice nejlepší na světě v recyklaci, ale pokud jde o elektronický odpad, tak recyklujeme pouze asi 30 a jenom jeden procentní bod kritických surovin se získává z elektronického odpadu, protože jsou ty výrobky postavené tak, jak jsou postavené. Takže je potřeba je vyrábět lépe, aby se dali průmyslově rozebírat v masovém měřítku. A k tomu je zapotřebí mnoho výzkumu a inovace. Já vím, že kolegyně komisařka Gabriel na to vynakládá zdroje, na to, aby eh, skutečně eh, byl realizován ten skok tímto směrem. Pokud jde o obnovu a odolnost, tak eh, Přicházejí nám první koncepty plánů. Budeme samozřejmě pracovat s členskými státy na tom, aby všechny hlavní cíle byly respektovány a zejména pak ten primární cíl, kterým jsou investice tohoto typu, Jsou to reformy, které jsou velice často odsouvány stranou a je to ten důvod, proč, něk, proč ekonomický vývoj v některých členských státech je mnohem pomalejší, než mohl být. Je ale také potřeba nakopnout ekonomiku, nastartovat ji a bojovat za pracovní místa, protože víme, jak jsou důležitá a to v celé Evropské unii. Pak jste se ptali na interinstitucionální charakter této zprávy o e, výhledu do budoucna. Ptal se na to, tuším, pan Gajer. Momentálně pracujeme na úrovni expertů. Máme velice dobré vztahy s Evropským parlamentem, s tamním výzkumným oddělením a bylo by potřeba dostat tu meziinstitucionální spolupráci na politickou úroveň. Příští týden organizujeme konferenci ESPAS, což je zkratka pro interinstitucionální spolupráci a doufám, že tam proběhne konference o prognózách na, v příštím roce. Tam přivítáme poslance, členy výboru ITRE, ministry a další, aby eh, ty prognozy nejen byly zahrnuty do našeho politického cyklu, ale aby byly velmi přítomné právě na politické úrovni, na úrovni poslanců Evropského parlamentu, což by bylo nesmírně důležité. Pan Berencen mluvil o nepřátelských převzetích a o tom nebezpečí, které v tom vidí. E, já s tím naprosto souhlasím. Pokud si nedáme pozor, tak možná přijdeme o kritickou infrastrukturu a stane se, že kritické firmy se ocitnou v zahraničních rukou, e, zkrátka protože nebyly dostatečně konkurenceschopné, že se ocitly kvůli pandemii v těžké situaci. A proto jsme přijali e, jakožto komise na začátku komise zásadní rozhodnutí ohledně státní pomoci těmto firmám a Eh, budeme také provádět screening zahraničních investic na národní úrovni, plus vyvíjíme nové nástroje, které by řešily potenciální negativní dopad na eh, vnitřní trh v podobě případných zahraničních dotací. Takže tolik z naší strany budeme se touto problematikou zabývat. Vidím, že čas eh, mi pomalu vyprchává, takže bych jen chtěl říct, že za velice důležité považuji, abychom mnohem více spolupracovali nejenom na expertní úrovni, ale i na politické úrovni pokud jde o screening horizontu, o hodnocení megatrendů. O tom jste už hovořili velice správně. Pokud jde o megatrend, jako je vzrůstající nerovnost, nebo megatrend posilování urbanizace, nebo přesun ekonomické síly více na jih a východ, tak tohle jsou témata, o kterých bychom měli diskutovat nejenom na úrovni politologů nebo expertů, ale také na politické úrovni. A my bychom chtěli udělat to, že hledáme eh, co nejlepší strukturu, která by nám poskytla eh, pravidelné jaksi mapování terénu a eh, pravidelné aktualizace hodnocení megatrendů. To by bylo jistě velice zajímavé pro ITRE a já děkuji paní Kajli za pozvání na STOA. Tam se budeme věnovat disruptivním trendům a rodicím se technologiím, ale také tomu, co naši experti vidí na horizontu a jak si Evropa vede eh, oproti ostatním eh, částem světa v těch megatrendech. Co se změnilo a jaká je pozice Evropy. Protože, a já už jsem to zmínil v předchozí diskuzi, toto desetiletí bude naprosto zásadní pro umístění Evropské unie na globální mapě po zbytek století. Pokud to zvládneme, povede se nám zelený a digitální přechod, pokud posílíme odolnost našeho trhu, pak bychom se neměli obávat. A domnívám se, že díky tomuto imperativu a této politické výzvě budeme mít správný výhled do budoucna, budeme vědět, co se objevilo na horizontu a můžeme implementovat toto vědomí do rozhodnutí o každodenním životě, což je přesně to, co předkládáme a na čem pracujeme. Děkuji vám moc krát, pane předsedo, za laskavé pozvání. Děkuji za tuto živou a dynamickou diskuzi a velice se těším na příští debatu, protože to jsou debaty, které nás vždycky obohatí a vždycky si z nich odnesu spoustu materiálu, na kterých můžeme v komisi pracovat. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji, pane místo předsedo Ševčoviči, za to, že jste mezi nás přišel. Děkuji za vaši otevřenost, s jakou jste vysvětloval důležité otázky. A zůstaneme v kontaktu. Jak výbor ITRE, tak kolegové individuálně se budou obracet na vaši kancelář. A hovořit o výzvách a příležitostech do příštích let. Děkuji moc krát za dnešní schůzi a za ten vynikající dialog mezi institucemi, konkrétně mezi naším výborem a Evropskou komisí obecně. Tak vážení kolegové, jdeme na další bod pořadu jednání. Evropská strategie dat. Spravodajkou je paní Kumpula Natry, která nám představí svůj návrh zprávy o evropské strategii dat. Je to reakce na sdělení Evropské komise o evropské strategii pro data z 19. února a cílem je postarat se o to, aby Evropská unie se stala lídrem eh, v oblasti společnosti založené na datech. Spadá to pod výbor INTRE, ITRE, pak máme několik přidružených výborů na základě výročních kompetencí podle článku 57. Měli jsme původně asi 40 minut, já doufám, že to stihneme za 30 abychom ještě stihli potom eh, další bod eh, informace o trialozích. A přejdeme tedy velice rychle na paní zpravodajku Kumpula na tri. Potom eh, dostanou slovo stínoví zpravodajové a v druhém kole um, osm eh, poslanců výboru ITRE si vyžádalo slovo. Takže paní Kumpula na tri máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem velice ráda, že vám mohu představit návrh zprávy, která je pozitivní odpovědí na evropskou strategii dat od Evropské komise. Já jsem získala a sezbírala podněty ze šesti nebo sedmi výborů, včetně vás toto, eh, tato zpráva je omezená na 6 tisíc znaků a nebylo proto lehké tolik témat do toho eh, vměstnat. Každopádně datová ekonomika má velký potenciál eh, co do vytváření pracovních míst a růstu služeb. Hodnota datové ekonomiky se může zvýšit z 300 miliard euro, které jsou dnes, na až 800 miliard do roku 2030. A datová strategie a umělá inteligence jsou obrovské příležitosti pro průmysl k rozvoji růstu a pracovních míst, ale zároveň je třeba se zabývat také e, otázkou dopadu na společnost, na to, jak přemýšlíme, jak komunikujeme a jak se vyvíjejí naše trhy. Takže to musíme mít na paměti. E, je to strategie, která musí být založena na hodnotách. A nestačí jen říkat, že to musí být, že, že člověk musí být ve středu, ale že musí to být strategie založená na důvěře. Transparentnost a základní práva nesmějí být pouze prázdná slova, ale e, jde tady o všechny e, jednotlivce, o firmy, o malé a střední podniky, o to, aby měli kontrolu nad svými daty Eh, strategie pro data eh, musí eh, také podporovat cíle udržitelnosti a zeleného dílu a proto se domnívám, že je potřeba nastavit rovné podmínky a férovou tržní ekonomiku z toho návrhu zprávy, který tady prezentuji, bych chtěla zdůraznit, že ta datová strategie eh, je jednou z, jedním z těch legislativních návrhů, na které jsme čekali, eh, zejména tedy data governance. Tady je potřeba postarat se o interoperabilitu a o tok dat po Evropské unii. Já podporuji na rámec komise na vytváření databází jakožto první krok a eh, posouvat se k datovým ekosystémům, které mohou být i napříč sektory. Máme tu také společné pokyny, které by se měly vyhýbat vytváření sil a izolovaných oblastí. Je třeba zacházet s daty decentralizovaně a vytvářet společné standardy a e, použitelná uživatelská rozhraní. Je třeba také definovat eh, praktiky a pokyny na využívání smíšených datových souborů při dodržování GDPR, protože nevždy se dá jasně říct, kdy eh, mohou být průmyslová data vysledována zpět k osobním datům. Takže myslím si, že nějaký průřezový prostor osobních údajů je dobrým eh, nápadem, který se dá dále rozvíjet. Pokud jde o přístup k datům a o interoperabilitu, domnívám se, že je třeba usnadňovat dobrovolná schémata sdílení dat, aby docházelo k větším pohybům dat. A potom e, jsou zvláštní okolnosti jako systémové nerovnováhy a u těch bychom se měli zabývat tím, jak e, se postarat o to, aby přístup k datům byl povinný. Hráči na trhu potřebují nástroje k, pro přístup k datům, která sami vytvářejí. To jsou takzvaná kogenerovaná data. A pokud jde o infrastrukturu, tak eh, pro nás v ITRE jsou důležité nové technologie a žádáme komisi o, nějakou, o nějaká pravidla pro cloudy, cloud rulebook. Žádáme o to, aby veřejná data byla otevřená protože mohou přijít v budoucnu nové technologie a eh, je potřeba zajistit, aby operátoři působící v EU dodržovali pravidla EU. A na závěr bych chtěla říci, že potřebujeme dovednosti, potřebujeme výzkum, je to pro Evropskou unii zásadní. Takže vážení kolegové, já bych vás na závěr chtěla požádat o to, abychom se společně postarali, aby Evropská unie jaksi v reálném čase provozovala ekonomiku i politiku a stala se v tomto lídrem. Děkuji vám, paní Kumpula Natry, a gratuluji k této zprávě. Jdeme teď na stínové zpravodaje a prosím je, aby se omezili na dvě minuty. Jako první paní Eva Majdel z EPP. I have to say that I'm very glad that we finally start working. Já jsem velmi ráda, že konečně začínáme pracovat na této zprávě a chtěl bych poděkovat všem, kteří tvrdě pracují na tom, že ITRE zůstane tím hlavním příslušným výborem. Pokud se týče k tomu, co řekla paní zpravodajka, především chci poblahopřát eh, k tomu, že se přistoupilo k pragmatickému a odvážnému způsobu. Eh, my tady nemáme eh, žádné nějaké velké výhrady eh, k tomu, co bylo řečeno. Jsme optimističtí, že by tato zpráva mohla naším výborem projít hladce. Jak víte, já jsem vždycky byla zastánkyní volného pohybu dat v Evropské unii. Eh, vlastně jsme to za minulého parlamentu začali nazývat pátou svobodou v Evropské unii, poněvadž je to otázka eh, ekonomická, eh, také životní úrovně, konkurenceschopnosti a růstu. Zhruba před rokem lidé vlastně říkali, že nebo nebyli si jistí, jestli je vhodné tady eh, odemykat více dat a dnes už se k tomu stavíme jinak. Já tady považuji některé body za velmi konstruktivní v této zprávě. Za prvé tady jsem ráda, že eh, zpravodajka vše formuluje velice pozitivním způsobem. Myslím, že v tomto parlamentu se eh, často příliš zaměřujeme na to, co je špatné, čili já jsem skutečně velice ráda, že tady máme tento pozitivní přístup a já také za druhé eh, vím a souhlasím s tím, že je opravdu řada problémů v tom, eh, jak tedy Eh, data mohou pomáhat našim firmám, čili já si myslím, že tady bychom mohli tedy eh, trošku vyjasnit ten jazyk na podporu zejména malých středních podniků. No a další věc, eh, ta strategie skutečně dostojí svému potenciále, pokud budeme mít dostatečně robustní a také bezpečnou infrastrukturu. No a poslední věc, eh, já si myslím, že eh, ta část o sdílení dat je také velice dobrá, čili eh, tady je řeč o transhraničních proudech dat pro inovaci a výzkum. Já tady budu podávat poznací návrhy, zejména v oblasti posílení evropské konkurenceschopnosti ale domnívám se, že digitalizace je nejenom ekonomická příležitost, ale také zlepšuje evropskou geopolitickou bezpečnost. Čili já bych skutečně tady někde eh, v několika bodech zostřila tedy tu, ty formulace, zejména v oblasti technologické neutrality, portability a eh, také v pro mm, malé střední podniky a startupy. Nyní Nikola Danti za Renew. Dvě minuty. Děkuji pane předsedo. Já bych chtěl nejdříve poděkovat paní zpravodajce za návrh zprávy, která je, myslím, velice dobrou výchozí bází pro naši práci. Strategie našeho datového hospodářství musí být zacílena na to, abychom v Evropské unii převzali vedoucí úlohu v sektoru, který dnes je ovládán zejména mimo evropskými hráči, kteří se prosadili proto, protože prostě doposud nebyla dobrá konkurence. E, data jsou dobrá pro digitální změnu naší ekonomiky a zejména naší společnosti. Samozřejmě s ohledem na umělou inteligenci je třeba zajistit, aby tato změna byla jaksi v duchu evropských hodnot a norem, zejména v oblasti soukromí a ochrany osobních údajů. Je důležité, aby vždy ve středu zájmu byl občan, spotřebitel a samozřejmě podniky, zejména ty nejmenší. Již v minulosti jsem mnohokrát poukázal i vůči panu komisaři Bretonovi na skutečnost, že se jedná zejména o průmyslová data a proto musíme být schopni využít této příležitosti, která se nám skýtá a mít odpovídající prostředky v programech, jako je například Digitální Evropa či Horizont tak, abychom mohli penězi vybavit odpovídající programy pro posílení odolnosti, které pak budou prováděny národními státy. E, změny, které jsou nutné, mají za cíl změnit zprávu s ohledem na mnoho strategických témat, která bohužel dnes nemůžeme projednat do hloubky, jak to již uvedla sama paní zpravodajka, neboť máme příliš málo prostoru, ona ve svém textu také má pouze 6 tisíc znaků, nemůže to tedy rozvést detailněji, je omezena. A já bych ještě se rád vrátil k tématu infrastruktury, konektivity a kybernetické bezpečnosti, neboť Toto vše je samozřejmě souvislostí s jednotlivým eh, trhem s daty, který musí být odolný. Je důležité, aby uživatelé si mohli využívat data v spolehlivém echo systému, kde budou chráněna eh, senzibilní data, citlivá data, jako je například obchodní tajemství, ale nejenom. Pak jde také o tom, abychom tady jaksi neuvedli eh, ve zmatek současné uh, rovnováhy, které na trhu existují. A rovněž je i důležité, abychom podpořili tok dat v různých sektorech a samozřejmě je důležité, aby se e, docházelo k výměně údajů mezi institucemi a privátními osobami. Já tedy tímto eh, své vystoupení skončím, nemám více prostoru a těším se na další eh, dialog s paní zpravodajkou a kolegy, který nám umožní eh, lépe rozvinout toto téma, které je velice důležité, zejména s ohledem na legislativní návrhy, které budou přicházet od komise v budoucím období. Děkuji. Děkuji vám a nyní pan Georg Mayer za ID. Dvě minuty. Děkuji, já tady hovořím, já jsem paní Melan a nahrazuji pana Majera. Děkuji, pane předsedo, děkuji paní zpravodajce. Vy tedy navrhujete ve své zprávě vytváření eh, takového orgánu, který by vlastně byl veden komisí, který by využíval určité pokyny eh, pro zprávu údajů. A ptám se, bude tedy komise také financovat nějaké operativity, které zlepší interoperabilitu údajů a také navrhujete to eh, zřizování těch datových prostorů. A toto je v kontextu, který je poněkud urgentní, kde tady máme ještě zavedenou jenom obrovskou konkurenci. Podle nás my tady vyděláme takové tři červené linie. Co se týče výměny údajů, to musí vždy být na e, základě dobrovolnosti. Pak musíme mít velice jasné hranice mezi zpracovávání osobními a neosobních údajů. A dále je třeba, aby spotřebitelé mohli vždy rozhodnout sami o tom, kdo bude mít přístup k jejím osobním údajům a za jakých podmínek i když se bude například jedná pro nekomerční užití, užití údajů, například ve veřejném zájmu. Pak je také podle nás velice zásadní, abychom od začátku věnovali pozornost některým zásadním uh, věcem, například eh, uchovávání údajů, kde budou obrovské možnosti uchovávat údaje v budoucnosti. Tady vidíme nebezpečný pochod z Číny. Ehm, která velice bude uchovávat údaje, to se již ví nyní. Já se ptám, jakým způsobem budeme dohlížet na to, aby údaje, které uchováváme eh, příliš, jak si neanalizovali společenské chování. Eh, to by vlastně vedlo k tomu, že by se nám vytvořila jistá, jistá svoboda z toho prostoru. Dále se ptám, má komise nějaké strategie po posílnou spolupráci pro to, aby vlastně eh, takové ty zajímavé projekty jako Gaia X eh, mohly být dobře vy, využity, aby tady nedošlo k nějakému eh, jaksi špatnému využití a jakým způsobem chcete chránit údaje tady si myslím, je třeba si vzhodnotí výměnu jadu zejména se třetími zeměmi, zejména s těmi zeměmi, které nestílí naše hodnoty. A dále je důležité, aby nedocházelo k vněšování do záležitosti třetí států právě prostřednictvím údajů. Tady je důležitá datová svrchovanost. Mám tady na mysli například eh, možnost eh, to, co vyplývá například z hody Privacy Shield mezi EU a USA, tady došlo skutečně k ještě k velkým sporům, které právě vyplývaly z užívání osobních údajů. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, paní Milán, a nyní dávám slovo panu Deislangerovi za zelené. Pan Beselanger, prosím. Děkuji. Také já bych chtěl poděkovat eh, paní zpravodajce eh, za eh, odvedenou práci a za to, jak nás včasně informuje a že bojuje za pozici výboru ITR. Myslím, že já i moje skupina jsme to spokojeni s tím, co se tady píše, zejména pokud se týče udržitelnosti, přenositelnosti a podobně. Zvláště se soustředujeme na eh, práva eh, pro přístup k datům, na eh, semantické obálky a další věci. Zejména tedy také, aby byl lepší přístup k státním zakázkám. Ehm, myslím, že všichni tedy hovoříme o tom, že eh, by eh, to mohlo být ještě zlepšeno, například v oblasti energetické účinnosti, poněvadž data, její využívání by nám mohlo pomoci také v boji proti klimatickým eh, změnám. A de facto energetická účinnost datové infrastruktury je také důležitá věc, na to se budeme chtít zaměřit. Pokud se týče regionálních ekosystémů, tak eh, de facto eh, ta vize eh, operačních prostředí využívající data, tak je tedy otázka, co se tím dá všude udělá. a myslím, že členské země už začaly pracovat na svých strategiích. No a poslední věc je budování cloudové infrastruktury já vidím, že je tady kladen silný důraz na technologickou suverenitu a já si myslím, že bychom se měli více soustředit na eh, také konkurenceschopnost oblasti technologií, abychom tedy zajistili eh, to, že naše, náš průmysl bude opravdu eh, v čele. No a poslední věc, tak myslím, že tady by bylo třeba eh, lépe eh, rozumět eh, přidané hodnotě tomu Guy AX. Dále, pokud se týče komise a tedy jejího přístupu ke cloudové infrastruktuře, tak tady myslím, že by bylo třeba šlápnout na plyn. No jinak tedy velice se těším na, na to, co bude následovat v tomto tématu. Děkuji vám. Nejsem si jistý, jestli je připojen pan Tošenovský eh, za EKR. Eh, pokouší se připojit možná za minutu. Dobře, v tom případě tedy eh, se pustíme zatím do druhého kola, to jsou členové výboru ITRE, každý na jednu minutu. A jako první paní Del Castillo za EPP. Pilar.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 If not, uh, I go to the next speaker. Pokud ne, tak dám eh, paní slovo eh, Josiane Kujat za minutu za SAD. Thank you, chair, and... Děkuji, pane předsedo. A eh, děkuji za představenou právu. Ta datová strategie EU, ta se skutečně bude, ta bude tak důležitá, že bude ovlivňovat další Eh, věci jako třeba dokončení dopravních sítí a eh, vytvoření strategie pro energetický trh. Eh, je třeba, že na to, abychom mohli pokročit v dalších oblastech, potřebujeme mít řádný systém zvládání dat nebo práce s daty. Jsou důležité také dobrovolné plány, eh, jak tedy, eh, tedy pracovat s daty, kromě těch, které budou ustanoveny zákonem. Také je třeba pracovat na důvěře, na tom, aby bylo všude jasno, aby eh, věci byly vzájemně výhodné. musíme také udělat maximum pro to, abychom eh, podporovali vzdělávání v příslušné oblasti, a to zejména pro ženy. A eh, je důležité, aby data eh, přispívala občanům a firmám. Nyní pan Salvatore de Meo za EPP maximálně na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také paní zpravodajce za práci, kterou odvedla. Digitální ekonomika má zásadní význam a to se týká samozřejmě také oběhu těch údajů a služeb, které v této oblasti existují. Údaje ovšem patří eh, občanům, každému jednotlivému občanovi. Jsou to velice citlivé údaje. Proto nějaká datová strategie musí vyústit ve vytvoření nějakého eh, díla, eh, které v sobě schrne veškeré standardy pro užívání údajů a bude sloužit zájmu občanů. I samozřejmě to vše souvisí s ochranou osobních údajů a ochranou soukromí. Dále je důležité, aby malé a střední podniky měly přeměřený přístup k trhům s daty a zároveň je třeba eh, umožnit malým a středním podnikům, aby mohli eh, hrát na stejné poli, jaké velké podniky by měly stejné příležitosti. To jsou tedy řada výzev, ale nebude to jednoduché. Děkuji. Paní Pilar de Castillo se, myslím, připojila, pokusím se jí dát slovo. Mr. de Castillo, could you please press the speaker button? Sorry, okay, I think now. Tak eh, teď by to mělo fungovat. Slyšíte mě? Děkuji vám. Já se omlouvám tady za eh, tyto problémy se spojením. Já musím říci, že ta zpráva je velice dobrá a vyvážená a podle mě eh, nám dává dobrou příležitost pro to, abychom eh, vyjádřili tedy to, co chceme říci Evropanům, abychom stanovili tedy ty přiměřené cíle. Jak bylo řečeno, eh, tady chtěla bych říct několik věcí tak eh, především to eh, volný pohyb dat, to je velice důležité. Já bych to ještě zdůraznil. Já si myslím, že musíme mít eh, říci to tak, že vlastně ten volný pohyb dat by měl být s cílem, který, nebo cílem by měl být, že to stane součástí evropských hodnot. A dále tedy otázka Eh, schopností a dovedností pracovat s daty. To tedy v Evropě potřebujeme posílit. A já si myslím, že komise a evropské instituce by měly tady vyvíjet tlak právě tímto směrem, aby tedy do budoucna jsme měli dostatek profesionálů, které potřebujeme. Děkuji. Děkuji paní Munoz za SNI za SAD. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji mi a Petře za vynikající práci, za dobrou zprávu a za to, že udržela tuto zprávu ve výboru ITRE. Já velice vítám to zaměření na potřebu kvalitní datové společnosti. Chceme-li eh, snižovat nerovnosti a překlenout digitální propasti, jak víme, tak stále proti tomu panují různé předsudky a je třeba podporovat eh, také eh, genderově rozdělovaná data a další možnosti rozdělování dat. Je třeba usnadňovat sdílení dat na evropské úrovni a zejména dnes je jasné, jak jsou data důležitá pro vědecký výzkum v době covidové pandemie. Ještě jsme nenaplnili plný potenciál datové společnosti, nicméně, jak říkala Pilar, tady jde o rozvoj dovedností a schopností. Je tedy potřeba se podívat také na systémy školství a na šíření informací. Je potřeba pracovat na kvalitní data ve veřejné správě a napojovat digitální infrastrukturu a využívat informace a jejich přenos z jedné služby do druhé při zachování soukromí a zvyšovat přítomnost veřejných institucí online a to bezpečně a transparentně. Děkuji a jako poslední pan Mikuláš Peksa za zelené. Dobré odpoledne, vážení kolegové. Já bych chtěl zdůraznit jeden aspekt dat, který tu ještě nebyl zmíněn dostatečně. Velké a otevřené datové soubory eh, nejsou něco extra, co by se nám líbilo, protože rádi eh, házíme číslem, čísly. Je to naprosto zásadní eh, prvek strategie a tady právě ztrácíme konkurenční výhodu oproti USA a Číně. Neměli bychom to využívat jako výmluvu pro to, abychom se obraceli na soukromá data. Potřebujeme otevřené veřejné systémy a veřejná data. A pokud zaspíme, tak už nikdy nedoženeme tu ztrátu, kterou máme oproti svým konkurentům. A Potom specifické cíle a podmínky. Je zapotřebí silné podmínk, silných podmínek pro ekologickou udržitelnost, ale pokud chceme přežít v moderním e, propojeném světě s umělou inteligencí, tak potřebujeme kondicionalitu, interoperability všech nových projektů e, placených z evropských zdrojů. E, protože pokud jsme lídry v oblasti klimatu, tak proč ne i v oblasti dat? Děkuji vám moc krát a ještě než dostane slovo paní Kumpula na tri, tak bych chtěl velice krátce dát slovo panu Ivo Volmanovi eh, z DG Connect. Jenom velice stručně, maximálně na dvě minuty, prosím. Pane Volmane, máte slovo, zmačněte prosím tlačítko Speak. Funguje to? Děkuji moc krát. Nejprve s paní zpravodajce za návrh zprávy. Ta je velice zajímavá a pozitivní a podporuje datovou strategii a dotýká se všech klíčových prvků. Děkuji také za komentáře z diskuze. Jednu důležitou věc, kterou bychom měli zdůraznit, tak to je ta akutnost. Evropská unie má možnost být klíčovým hráčem, ale musí jednat hned. Nestane se to samo od sebe. A je zapotřebí eh, co nejvíce pracovat na sdílení dat po Evropské unii a to samozřejmě při dodržování evropských hodnot, včetně eh, pravidel ochrany údajů a soukromí. My jsme už eh, avizovali, analyzovali jednotlivé nástroje. Data governance je plánováno na příští týden. Prováděcí akt o e, datových souborech, to se e, plánuje na první čtvrtletí 2021 a datový akt také na příští rok. E, důležité je, že chceme, aby financování i legislativa šly ruku v ruce a fungovaly společně. Chceme tedy dát peníze z Digital Europe a z Connecting Europe Facility, eh, a to na posílení eh, evropské infrastruktury, eh, kde bude k dispozici více dat díky kombinaci financí a legislativy. A poslední, co bych chtěl říct, je, že my se velice rádi budeme zabývat datovou strategií a samozřejmě počítáme s podporou Evropského parlamentu, aby se tato strategie stala realitou. Děkuji. Děkuji moc krát, pane Volmane, a teď dám slovo paní Kumpula na tri, aby uzavřela tento bod. Děkuji moc krát a děkuji za kvalitní diskuzi. Já už jsem v kontaktu se stínovými zpravodaji a snažím se postupovat co nejrychleji a my jsme připraveni pokračovat v debatě s komisí a e, protože chceme být globálním hráčem a to tež se děje v Japonsku a v USA, tam také vytvářejí řídící strukturu pro, daty a musí, pro data a my musíme interagovat i s našimi globálními partnery. Já tedy velice ráda budu pracovat na komentářích, které teď mám a budu čekat na pozměňovací návrhy a těším se na další spolupráci. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji moc krát, paní Kumpula Jen bych vám chtěl připomenout, vážení kolegové, že lhuta pro podávání pozměňovacích návrhů je ve čtvrtek 12. Eh, listopadu v 12.00 pouze v angličtině eh, a to na základě rozhodnutí koordinátoru z 8. Eh, dubna a um, koordinátoři mohou podávat na jménem své frakce anebo uh, po, nebo se čtyřmi podpisy poslanců. Takže tento čtvrtek ve 12 hodin. A posledním bodem pořadu jednání je informace o vyjednáváních eh, ohledně zřízení nástroje pro propojení Evropy, eh, Connecting Europe Facility, což je důležitý program na podporu eh, dopravní a energetické infrastruktury. Já jsem se účastnil toho minulého trialogu společně s předsedkyní Tranu, která byla fyzicky přítomná v Bruselu. Bylo to velice těžké, ale byl to konstruktivní trialog a pan Marian Jean Marinescu nás poinformuje o průběhu vyjednávání 26. října. Děkuji vám, pane předsedo. Takže, jak už bylo řečeno, před mnoha týdny proběhla technická zasedání a před dvěma týdny trialog. Došlo k určitému pokroku na té první technické schůzi ohledně e, kapitoly 4 účast třetích zemí v programu. programu. Pozitivní je, že rada neotevřela to společné porozumění až na určitá ustanovení, která plynou ze závěrů Evropské rady.